zapsané řečníky a také nebudu připouštět modré karty. A nejdříve, eh, a nejdříve eh, zdravím komisi. Když eh, vidím, jestli to vidím, tak kromě pana Ettingera tady je komise kompletní, což samozřejmě je také přiměřeno této, přiměřeně této příležitosti. Nejdříve je tady pan Sany i za předkladatele návrhu na vyslovení důvěry. Máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo posledních dnech, když jste si přečetli vyjádření různých kolegů, jsem nabil dojmu, že všichni jsou dosti rozčíleni touto neblahou situací, která se týká nově zvoleného předsedy Evropské komise a proto doufám, že eh, nabídnete svou podporu pro tento návrh eh, usnesení. Já myslím, že se vlastně ukazuje, že jsme narazili na obrovské pokrytectví. Dovolte, aby situaci schrnul. To, co řekla skupina GUE, zdá se, že si neuvědomují, že jsme si nedávno připomněli 25. výročí pádu berlínské zdi. Možná, že by si to měla skupina GUE uvědomit a měla by začít eh, spolupracovat. My neakceptujeme poučování o demokracii eh, od nikoho, protože se ukazuje, že jsou tady skutečně rozdílné názory na pochopení toho, co to je demokracie. A buď eh, se zdá, že tady je jenom podpora pro velkou koalici pro Evropu, a nebo eh, její stržení. Já myslím, že liberálové provedli zcela jasnou volbu, utrpěli obrovskou porážku při evropských volbách a teď jsou v podstatě poskoky křesťanských demokratů, ale přitom mají svou evropskou demokratickou tradici, které by se měly držet s velkou hrdostí a píchou protože eh, pan Juncker postupuje v rozporu s evropskými ideály. Eh, k tomu, co eh, říkali socialisté a pan Pitela, ten žádal vysvětlení od pana Junckera, jinak říkal, že nepodpoří tento návrh, ale já se ptám, pane Pitelo, jste spokojen s těmi nedostatečnými odpověďmi, které pan Juncker nabídl a zdá se, že vždy se choval úplně jinak, než to, co sám propagoval svými slovy. Za kým stojíte, pane Pitelo? Za těmi, kdo se snaží páchat daňové úniky, anebo za evropskými občany? Pan předseda Juncker ukradl miliony potenciálních příjmů jednotlivým členským státům a tyto peníze skončily v kapsách nadnárodních společností, takže je to skutečně paradoxní, že jsme tady jedině my, kdo hájí evropskou eh, identitu, ačkoliv nás ostatní označují za eh, euroskeptiky. Zdá se, že všichni ostatní tady obhajují pouze obrovský kapitál a nadnárodní společnosti. Pan předseda Juncker má velice špatnou imič. Vy, když jste vedl euroskupinu, tak jste podporoval všechny tyto politiky, které vedly k současné situaci. Když jste pomáhal Řecku, tak jste vlastně zároveň kradl miliony z kapes jiných členských států, z jejich státních pokladen, takže Myslím, že byste eh, měl rezignovat, protože se nezasloužíte, abyste reprezentoval evropské občany. Myslím, že musíme vyslat signál, že žádáme změnu, je to změna, kterou Evropa potřebuje a vy máte dnes možnost prokázat eh, tuto skutečnost. Evropský parlament je jediná instituce, která má legitimní podporu evropských občanů. Obhajujeme jejich zájmy, nikoli v zájmy velkých bank a nadnárodních společností. Děkuji. Eh, Takže nejprve jménem komise dávám slovo panu Junckerovi. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve bych se chtěl omluvit za to, že jsem zde nebyl od začátku této rozpravy. Je to pravděpodobně, není to žádná nezdvořilost, ale velkého provozu mezi Saven a Štrasburgem, takže vás ještě jednou prosím, abyste mě omluvili. Co se týká žádosti o vyslovení nedůvěry kolegy, tak bych chtěl říct, že jsem v Bruselu eh, také při příležitosti minulé plenárky, že jsem se tedy před parlament postavil a dal jsem, poskytli jsem tedy nezbytná vysvětlení. Vedli jsme eh, parlamentní rozpravu, ale to, co jsem 13. listopadu v Bruselu vyjádřil, tak to vlastně odpovídá hodnocení situace z mého hlediska. Chtěl bych upozornit všechny kolegy na to, že se domnívám, že interakce mezi zákonnými ustanoveními jednotlivých národů, co je rozdílné a vyplývaly a vyplývají z toho ty zkušenosti, že se vlastně může eh, tato ustanovení vlastně jsou interponována a vyplývají z toho určité etické a morální eh, principy. Takže problém není pouze Lucembursko, ale vlastně ten problém je více evropský, protože daňová rozhodnutí jsou aplikována ve 22 zemích Evropské unie a z tohoto důvodu jsem navrhl určité změny, určit chování tedy a jednání, které bychom měli schválit. Vyslovoval jsem se při volební volební kampani při svém projevu eh, při ustanovení komise v říjnu, tak jsem se vyslovoval pro zavedení eh, daňového systému, který vlastně v Evropě bude mít eh, společné zdanění podniků. Chtěl bych ještě připomenout, že jsem pro daň z finančních transakcí, která není vlastně záležitostí komise, ale protože jsme se zavázali k procesu posílené eh, spolupráce, tak se to týká jednotlivých členských států. Jsem také pro automatickou výměnu informací v daňové záležitosti mezi jednotlivými státy členských Evropské unie. Také během G20 jsem se v Austrálii eh, mě podpořili hlavy států a vlád v tomto postupu. Francie, jména Francie, Německo, Španělsko, Itálie a generální tajemník OECD. Získal jsem tedy jejich masivní podporu a konstatoval jsem, že G20 nicméně nebyla schopna zahrnout do svých za e, věru tady e, toto ustanovení o transparentnosti a o automatické výměně e, údajů v daňové oblasti, ale členské státy mě podpořily, kromě těch, které se tedy nevyjádřily. Tam by mohlo být určité podezření, že mají určité odlišné zájmy. Chtěl bych také připomenout, že jsem byl předsedou Evropské rady a rady ECOFIN a navrhli jsem v té době svým kolegům v ECOFINu zavedení eh, daňového společenství, které by vlastně mělo stejný rámec jako podářské a finanční společenství, tak abychom mohli lépe zajišťovat eh, uplatňování pravidel, těch etických pravidel, etické charty, na kterých jsme se dohodli v té době. Toto vše nedospělo k, ke konkrétnímu závěru. Vy, vyzýval jsem eh, italské předsednictví, aby znovu navrhlo Evropské radě a radě ECOFIN, aby se zavedl daňový výbor, který by vlastně měl eh, vyšší v hierarchii vyšší pozici a který by vlastně připravoval schůze eh, Rady ECOFIN. Co se týká toho návrhu usnesení, který je zde dnes předložen, tak patří to k interním pravidlům tohoto schromáždění, ale byl bych raději, kdyby to bylo předloženo v příslušný okamžik, když jsem se rozhodl, se vyjadřoval 1. listopadu před tímto schromážděním. Co, co se týká signatářů té, tohoto návrhu znesení, tak si kladu opravdu otázku o jeho vlastním smyslu, o jeho podstatě. Pokaždé samozřejmě budu odpovídat na otázky vašeho schromáždění, které mi kladete, ale mám pocit, že úmysl autorů tohoto usnesení nejsou takové, jak říkají, protože by měli vědět, že nejsem přítelem velkého kapitálu. Opakuji, že tady to eh, ty, ty nadná, evropské nadnárodní koncerny se týká i toho, když jsem vlastně přijal toto usnesení. Chtěl bych ještě dodat jednu větu. Tady toto usnesení se obrací na celou komisi a mám dojem, že jsem ale jediný, kterému jsou zde kladeny otázky, který jsem vyslýchán. 15. června jsem říkal, pokud by parlament nedal nebo odstranil důvěru některému ze členů, takže vlastně by zde byla výzva k odstoupení. Pokud chcete, abych odstoupil, abych odešel, tak to prosím jasně řekněte a já odejdu. Ale nevztahujte to i na ostatní členy komise. Děkuji, pane Junkre. Nyní začínáme rozpravou a nyní má za EPP frakci slovo předseda pan Weber. Pane předsedo, pane předsedo komise, eh, kolegyně a kolegové, eh, Eh, posledně jsme vedli v této věci eh, na plénu jean Juncker eh, přitom předložil návrhy ohledně řešení otázky daňové rovnosti spravedlnosti v Evropě. Naše frakce chce ukončit praxi, kdy velké koncerny se můžou vykroutit ze své daňové povinnosti, ale chceme také pokrok vpřed. Potřebujeme komisi, která bude předkládat návrhy a vycházet s iniciativami. To Jean-Claude Juncker, Juncker udělal a dělá a proto e, má plnou e, podporu e, naší frakce a budeme to návrh, ten návrh zamítat v čtvrtek při hlasování. Také bych poukázal na to, že komisaři chtějí pracovat a komisaři, které jsme schválili před čtyřmi týdny a my je přitom chceme podpořit. Kolegyně a kolegové, Mm, Faraž, Lepenová a další e, teď se budou rádi, že získají e, pár minut pozornosti e, v mediálním světě, ale uvědomme si, že všichni poslanci tady mají všichni stejné, stejná pravidla když se tady hlasuje o návrzích. Ovšem, bohužel, málo kdy eh, se tomu eh, věnuje pozornost. Eh, ti, kteří tady pracují konstruktivně, těm se bohužel nevěnuje tolik pozornosti jako těm, kteří působí destruktivně. A upřímně řečeno, dnes při té debatě se mi hlavou honí to, že o té věci, o které tady hovoříme, Vlastně to by byl ideální svět pana Faráže a paní Lepenové. Hovoříme tady Eh, o daňových otázkách, eh, o kterých nerozhoduje nikdo z komise, žádní eh, zlí byrokraté v Bruselu, ale daňové právo je v rukou svrchovaných samostatných členských států. To je ten ideál našich kolegů z pravé strany politického spektra. A já si prakticky říkám, proč se nedaří řešit ten problém, když ten ideální svět, ve kterém žijí pan Faráž a paní Le Pen, proč se nedaří řešit ten problém daňový? Kolegyně a kolegové, eh, Evropa, kterou vy máte v hlavě, eh, je právě eh, příčinou toho, co se tady děje. Toho, že velké koncerny neplatí žádné daně, protože státy nejsou schopné ten problém vyřešit. A když už tady dnes hovoříme o iniciativách, tak kolegyně a kolegové, podívejte se na tu frakci. Pan Eh, od Beppe Grilla eh, tady předložil tuto iniciativu a říká, že je Evropa, my jsme Evropa. Já si eh, kladu otázku, kdo to jste vy? Kdo to je my, když o to říkáte, podívejte se na vaši frakci. To jsou lidé od Grilla. Vy říkáte, že potřebujete více solidarity při, při stěhovalectví, ale Faráž by je chtěl vyházet z Británie v Rumuni a Poláci jsou tam, kteří říkají, že potřebují eh, stejná pravidla i jako eh, zakladatelé eh, Evropské unie na západě Evropy. A zároveň, zároveň Lepenovana říká, že nechce žádnou solidaritu v této Evropě, v tomto kontinentu. Milí pane Cany, máte tam spoustu lidí proti kteří jsou proti židům, proti přistěhovalcům, proti imigrantům. Kolegyně a kolegové, eh, vy eh, nejste ta nová Evropa, ale vy jste stará Evropa. Vážený pane předsedo, Já se uh, těším na čtvrtek, těším se na to hlasování, protože uh, nebudeme hlasovat o tom, jestli bude moci dále komise uh, pracovat nebo ne. Já chci, aby pracovala a uh, ale budeme hlasovat o tom, eh, jestli tady uspějí eh, pravicoví radikálové nebo ne a já opravdu nechci, aby tady uspěli. Děkuji. Slovo má nyní eh, za frakci sociálních demokratů pan předseda Pitala. Prezidente. Vážený pane předsedo, myslím si, že opravdu trochu absurdní, že odůvodnění tohoto návrhu eh, nakonec vede k tomu, že se tady nehovoří o důvodech, proč byl podán, ale v podstatě slyšíme pouze urážky jednotlivých politiků, poslanců. A jako kdybychom tedy spochybňovali možnost každého se individuálně rozhodnout o tomto návrhu. Já obvykle na podobné urážky nereaguji, protože protože takové věci se mohou obrátit velice snadno eh, proti vám. Ale myslím si, že na některé věci je potřeba odpovědět a zareagovat. Pokud obvinujete Evropský parlament, vidíte, tady sedí stovky poslanců, jsou to lidé, kteří se často ve svých názorech rozcházejí ale vždy respektují důstojnost této instituce. Evropský parlament je jedinou nadnárodní institucí, která je přímo volena evropskými občany a my jsme zde proto, abychom miliony evropských občanů zastupovali. Nicméně pokud jde o tento návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi, je, myslím, potřeba, abychom se drželi pravidla zdvořilosti. To by nemělo nikdy přestat platit a myslím, že bychom se měli vyhnout takovýmto nezdvořilým útokům na mě osobně či na mé kolegy. Pokud jde o hlasování o nedůvěře, možná bude hlasováním historickým bude to určitým milníkem, kdy z komise spochybněna ve své funkci 24 dní po nástupu. Ale podívejme se na to, co by se stalo, kdybychom všechnu, celou komisi odvolali. Co se stane s tím 300 miliardovým balíčkem, který by měl být v krátké době publikován. O to bychom přišli. Přišli bychom o možnost bojovat se současnou krizí, nezaměstnaností. Museli bychom začít znovu vyjednávat s členskými státy, aby jmenovali nové kandidáty na komisaře. Trvalo by to měsíce, než by vznikla nová Evropská komise a mezi tím by evropské hospodářství, evropská společnost kolabovala, protože my bychom nebyli schopni reagovat, nezaměstnanost by rostla, ekonomika eh, by šla cestou deflace. Přejete si to, přejete si deflaci, přejete si takovýto eh, vývoj, marasmus, nedostatečnou akceschopnost? Já myslím, že ne. Eh, Vážený pane předsedo, vážení komisaři, myslím, že dnes se musíte obávat zamítnutí a odmítnutí ze strany evropských eh, občanů, protože pokud nedokážeme reagovat na krizi, tak bychom všichni měli eh, odejít. Naopak se musíme soustředit na naši práci, eh, soustředit se na ten investiční balíček, na řešení problémů, na problémy nadnárodní společnosti, které se vyhýbají daňovým povinnostem. To jsou důležité záležitosti a my, pane předsedo, žádáme, abyste tyto problémy začal řešit. My jsme vás žádali, abyste usiloval o harmonizaci fiskálních systémů a vy jste nás tady přesvědčoval, vy jste představoval svůj program, že tímto směrem chcete jít. My jsme vám nedali slepou důvěru Biankošek, ale reagovali jsme na váš program, na vaše návrhy a teď čekáme, že je začnete naplňovat. Nejsme tady proto, abychom čekali, co nám řeknou novináři, co napíšou a podle toho se eh, řídili. Evropský parlament eh, si sám věci řádně prošetřil. Podívejte se na obsah zprávy, kterou přijal parlament za minulého mandátu. Jsou tam velice konkrétní návrhy, jež si přejeme zrealizovat a které nám umožní další pokrok. To je seriózní práce, která se zaměřuje na řešení ehm, této metly eh, v podobě daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. Na to musí ovšem pracovat s námi také Evropská komise, musí mít příležitost sednout si ke stolu a začít se věcí vážně zabývat. Děkuji. Nyní má slovo pan Legutko za frakci EKR. Uh, Děkuji. Nechci tady hovořit uh, o ctnostech a, nebo nedostacích uh, konkrétních osob, ani o autorech tohoto návrhu, ani o záměrech, které vedly k předložení tohoto návrhu, protože to mě ani nezajímá. Budu hovořit o problému, který má předseda Juncker, jestli vůbec existuje problém Juncker. Pane předsedo, vy jste nezačal příliš dobře ve své práci, to musíte přiznat. Navíc eh, nejsem příliš spokojen s tím, eh, co jste nám zde minule řekl a nejsem úplně eh, přesně přesvědčen ani dnes po vašem vystoupení. Nenabil jsem dojmu, že byste trpěl vůbec nějakými výčetkami svědomí, jestli to tak mohu říct, což vůbec bývá zřídké u politiku, ale myslím si, že možné to je. Nicméně jednu věc musíme říct jasně skutečně potřebujeme být plně informováni o těchto zvláštních daňových dohodách a režimech, o jejich případných dopadech. A když říkám, že to potřebujeme my, tak mám na mysli nás, evropské občany protože proti nim byly tyto eh, daňové dohody nasměrovány, proti jejich státům. Jde o miliardy eur, které takto vlastně neetickým způsobem unikly a to není jistě zanedbatelná záležitost. Takže když hovořím o nás, tak má na mysli také evropské poslance, většinu evropských poslanců, kteří vás při hlasování přednedávnem podpořili. Myslím si tedy, že je i pro vás samotného, pane předsedo, eh, všechno toto dobré a potřebné, protože cokoliv uděláte jako předseda komise, stín tohoto skandálu eh, půjde za vámi, vaše jméno bude pošpiněno, dokud nebude celá tato záležitost jednou provždy vyřešena a vyjasněna. A kdo by měl věci vysvětlit a prošetřit? Samozřejmě, že lucemburské úřady a nezávislá mezinárodní fóra, jako je OECD, ale Nejsem si úplně jist, jak by to mělo být v Evropské komisi s vámi tím, že vy byste vlastně vyšetřoval případ. Ehm, Já ctím nemo judex en causa sua, tedy toto základní pravidlo římského práva, tedy že nikdo by neměl být souzen ve svém vlastním, soudcem ve svém vlastním případu. Jinými slovy, domnívám se, že tato stará zásada římského práva je svatá a neměli bychom ji porušit, pokud Eh, nechceme, abychom vypadali směšně. Myslím si, že je také zcela nepřijatelné promrhat tuto příležitost eh, a nevyužít eh, možnost vrátit se k návrhu o společném základu zdaně. Nesmí to být ovšem použito jako záminka k tomu se k tomuto návrhu vrátit. Tato situace k tomu nesmí být využita. Děkuji. Děkuji nyní za frakci ALDE. Dávám slovo předsedovi Vrhovštatovi. Pane předsedo, já se osobně domnívám, že bychom tady neměli plítat slovy, pokud jde o tento návrh na vyslovení nedůvěry. A to z toho důvodu, že všichni asi vidíme, i sám řečník za EKR asi vidí, že vlastně to je jenom taková hra, kterou tady hrají dvě politické skupiny EFDD pana Faráže a skupina paní Le Pen. Já této hře rozumím, je to běžná věc v politice a vychází to z takové převrácené eh, logiky, na které je tento návrh postaven, protože jeho předkladatelé chtějí, abychom soudili uh, Eh, LuxLeaks eh, ještě předtím, než proběhne jakékoliv vyšetřování, buď to v komisi nebo eh, na straně Evropského parlamentu. Myslím si, že bychom měli předstoupit s takovýmto návrhem na vyslovení nedouvěry, případně posléze, když proběhne práce vyšetřovací komise Evropského parlamentu. Nemá smysl uh, podávat takovýto návrh na vyslovení nedůvěry, kdy jsme vlastně samé vyšetřování ještě nezačali. Pokud jde o mě, pane předsedo, tak musím říci, že jediné, co je zajímavé na tomto návrhu, není jeho obsah, ale spíše skutečnost, že konečně pan Faráš a paní Le Pen eh, ukazují, jaký je jejich eh, skrytý vztah. To je, myslím, eh, to nejdůležitější na tomto návrhu. Mezi nimi je určitý vztah podpora populistické strategie, eh, kterou sdílím. A myslím, že to vše ukazuje, že UKIP eh, je v podstatě racistickou, xenofobní, já jsem ještě neskončil, omlouvám se, neskončil se, islamofobickou eh, stranou. A nejsou to moje slova, jsou to slova zakladatele UKIPu, pana Alan Skata samotného. A já se tedy myslím, že eh, vaše skupina, teď se obracím na pana Zanyho, nemá ani tak zájem na vyšetření mezinárodního skandálu s daněmi, a je mi zvláštní, že teď na nás ukazuje pan Zany. Já myslím, že vy byste si měli udělat nejprve pořádek u sebe, protože jedním z největších expertů na takovéto praktiky je sám pan Faráš. Ten eh, zřídil na Isle of Man eh, offshoreovým fond pro vyhýbání se daňové povinnosti a za několik málo eh, minut tady vystoupí paní eh, Lepenová v podobném duchu. Ta si zase vypůjčila peníze za ruské banky ve velkoknížectví. Nikdo jiný tak to nepostupoval. Takže si myslím, že realita, a už o tom hovořili pan eh, Weber, je taková, že vy a pane Faráži, vy jste proti eh, Evropě a eh, jste proti tomu evropskému přístupu, takže mám eh, jednoduchý závěr. Měli bychom se vrátit k práci a tento hloupý návrh bychom při hlasování ve čtvrtek měli zamítnout. Bitte sehr, Prosím. Pane předsedo, myslíte si, eh, že tento odporný projev eh, nějak prohlubuje důvěryhodnost Evropského parlamentu? Dobrá, slovo má teď paní Cimr eh, jako předseda a předsedkyně Sjednocené levice. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane Junkře. Vaše kritika eh, na vaši adresu eh, trvá. A tuto kritiku už eh, jsme vyjádřili během prvního společného slyšení, když se představilo naší frakci. Už tehdy jsme poukázali na to, že z našeho pohledu je problematické obvinění, že Lucembursko je daňový ráj, že se tam konají daňové úniky a že my chceme že zrovna vy eh, se chcete zasazovat o ucpávání eh, těch děr po, oca, eh, po od zveřejnění těch dokumentů. Najednou vidíme, že tady byla spolupráce s Prive, s Votrázkou, proč nechali jste se od nich radit. A že to dohromady bylo 340 podniků a na těch mm, bylo 548 eh, v daňových rozhodnutí v Lucembursku. A my tady v Evropském parlamentu musíme zahájit debatu, která jasně řekne, že, eh, směr, eh, že cesta k větší solidaritě Evropské unii, k solidární evropské integraci, k důvěryhodnosti půjde právě eh, odstraněním takovýchto věcí. A zeptali jsme se vás, jak se k tomu chcete eh, stav, postavit. A eh, za naši frakci mohu říci, že vaším projevem před deseti dny jsme byli zklamáni. Čekali jsme jasnější projev. Čekali jsme, že chápete, že nejde jenom o kritiku vás jako osoby, ale že jde o kritiku systému, který mezi tím dostal vaše jméno, systému Juncker jde o ten problém. Nejde jenom konkrétně o vás, ale o systém. A vy jste mimochodem eh, řekl ve vedlejší větě, že 22 států Evropské unie eh, používají tento eh, systém přesně takto, v různě nastavený. Ptali jste, zmínil jste pana Farostata a jeho roli a to jste určitě neudělal neoprávněně. Ale pokud opravdu tady má být důvěryhodnost, tak se musíte přiznat ke eh, své odpovědnosti. Vy eh, musíte eh, říci, že nejednáte jako předseda komise za Lucembursko, ale jinak to nejde. Proto jsme také předložili návrh o, o, k vyslovení nedůvěry. My jsme k tomu nezískali dostatek podpisů, protože jsme od začátku řekli, že s, eh, že nechceme žádné hlasy z tábora pravicových extremistů. Evropa, kterou chtějí tito poslanci, je jiná Evropa. A tady se dostávám také eh, k eh, předkladatelům tohoto návrhu. Vy jste požadovali o změnu Evropské unie, ale neřekli jste, kam má se tato směra ubírat. A to si myslím, že je to nejdůležitější tom se liší náš návrh od eh, vašeho, od toho, co část vaši, eh, z vás chce. A pan Farage a Marine eh, Le Pen jsou spojeni pod jedním návrhem a nemohou se divit, že ostatní nejsou, nejdou s nimi. Je na vás, abyste řekli, že chcete jít směrem k solidární unii, ale potom si musíte rozmyslet, eh, s kým budete ve frakci, eh, s kým budete podepisovat návrh. My zůstáváme u toho, že chceme, a tam požadujeme, a také jsme zklamáni od zelených, říkáme, že jsme zklamáni eh, sociálními demokraty, Eh, z toho, že před deseti dny eh, společně s námi nevyužili šanci o tomto debatovat a tuto debatu vést eh, otevřeně. Jakou jinou Evropu chceme mít v otázkách zdanění? Tohle by bývala byla šance o tom si pobavit. Teď máme šanci alespoň společně prosadit vyšetřovací výbor. Mám 4,5 minuty. A, omlouvám se. Eh, máme šanci získat vyšetřovací výbor a to je eh, více než eh, zvláštní výbor. Já apeluji na všechny ty, které opravdu, kterým opravdu jde o změnu, abychom změnili tuto praxi, aby alespoň s námi podpořili tento vyšetřovací výbor. Prosím. Pane předsedo, my jsme tady právě vyslechli eh, jedno z nejhorších obvinění, eh, jaké tady můžeme eh, vyjádřit. 24 poslanců bylo nazváno rasisty. já se nedokážu představit už nic moc vážnějšího. Tohle je přímo proti pravidlu 11, které říká, že poslanci k sobě přistupují eh, s úctou v souladu se stanovými, stanovými zásadami. Pokud dojde k takovémuto porušení pravidel, pane předsedo, podle eh, pravidel 160 5 a 6 byste měl eh, vyzvat poslance k zachování pořádku. Neučinil jste tak, proč? Děkuji, pane poslanče, že se zabýváte těmito pravidly. Mě neujivuje vyjádření pana Frostata byla citátem eh, zakladatele eh, UKIPu, který poslipo, pos, popisoval eh, panu, tedy stranu UKIP. Já jsem neslyšel, že by pan Faráč zde byl míněn osobně, proto nemůžu zakročit. Je dovoleno v této sněmovně citovat vašeho zakladatele. A teď za zelené paní Harms paní Harms. Äh, pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane Junckere, váš, vážené schromáždění, já doufám, že, já myslím, že je to opravdu velice závažné, že zde vedeme tu debatu o LaxLeaks a na základě odvodnění některých členů, kteří sedí na pravé straně eh, tohoto parlamentu a vyjadřují své názory. Pamatuji si vlastně na takovéto rozhovory se zástupci eh, hnutí Cinque Stelle, ale to už všechno je pryč, takže to nechme stranou. Já si myslím ale, že opravdu se zde nacházíme ve velice závažné situaci s evropskými institucemi, protože ta aféra LuxLeaks eh, doš, vlastně vznikla zde v situaci, kdy by se měla spíše probudit eh, nadšení pro budování nové solidárnější eh, solidárnější Evropy a to, co vlastně vyplynulo z Laxlík, to je vlastně zase nové, nové eh, velké eh, nesrovnalosti ve fungování Evropské unie. Vlastně zase by to mohlo vzbudit dojem, že v Evropě neexistuje dostatečná solidarita, tyto principy nejsou dodržovány a že Evropa stále eh, je vlastně určité spojení eh, států, kde platí rozdílná legislativa, někteří se snaží obohacovat a tak dále. To, co z toho to všechno se zatím skrývá, je to vlastně zohlednění mnoha záležitostí, zejména v těch věc zemích, ve kterých se uplatňují politika úsporných opatření, kde ty, protože ty státy nefungovaly tak, jak by měly a vlastně nejtíže to dopadá na, eh, na lidi, na malé a střední podniky, na zaměstnanost. Proto si myslím, že tady tato tady ta věc, co by vlastně, co ty státy potřebují, co by měli vlastně eh, realizovat proto, aby dobře fungovaly, tak to je skutečně ta výzva, kterou musíme chcete plnit a já se svou eh, frakcí Není to tak, jak říká pan Zany. To, co zde zaznělo, musíme, eh, chceme určité bezpodmínečné prohlášení a myslím si, že by to bylo lépe zajištěno, kdyby vlastně zde nedocházelo k takovýmto více rituálním aktům, že chceme tedy hlavu Jean-Claude Junckera, a potom by bude vše jak předtím. Naopak my si myslíme, že Jean-Claude Juncker právě proto, že je ten, který vlastně má, s kterým spojuje Evropa velmi mnoho nových očekávání a proto je zde právě nová komise proto, aby se změnily tyto záležitosti a to nejen v Lucembursku, ale také v ostatních zemích, v Rakousku, v Irsku, tam jsou také věci, které nefungují správně, tak jak by měly, tedy ve spolupráci se všemi hlavami eh, prezidenty, ministry financí a tak dále, tak aby opravdu by potřebujeme zcela jasné, křišťálově jasné řešení, tak aby ty důsledky musíme připravovat již teď aby vlastně to neustále zasazování o společnou, společný základ pro společné zdanění skutečně dospělo k žádoucímu výsledku. A pro mě z toho vyplývá otázka pro Jean-Claude Junckera skutečně buď dosáhnete toho, toto skutečně objasnit a vytvořit, ale buď tedy se vám to podaří s vaším evropským duchem, vnést eh, tady tyto, a ujasnit tyto záležitosti v evropských institucích. Buď tedy se vám to podaří, anebo pokud eh, by se, se dívám na celou komisi, protože on to není problém pouze pana Junkra. Jde zde vlastně skutečně o dobrou, úspěšnou práci celé komise a nebo o případné stoupení, protože ta důvěra se vlastně týká celé komise a nikoliv. A toto je ten úkol, který je před vámi. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan Káva se hlásí k jednacímu řádu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci navázat na to, co říkal kolega přede mnou. Já si myslím, že je zcela jasné bez ohledu na politické názory poslanců, že došlo uh, že je možné si jasně interpretovat to, co řekl pan Frhoštat. Myslím, pane předsedo, že je třeba přeskoumat, zda skutečně nedošlo k porušení jednacího, jednacího řádu a Možná bychom se měli zeptat samotného pana Froštata, jestli má nějaký problém s islámem. Nyní dávám slovo za frakci EFDD panu Wolfovi. Děkuji vám, pane předsedo, pane Junkere. Toto je skutečně ošklivý daňový eh, skandál, eh, který jen tak eh, nezmizí. Nad vámi tedy mm, je obrovské podezření z podvodu a myslím, že za vámi zůstane stejně jako za celou komisí. Je to obrovské pošpinění vašeho jména a celé komise. A vy jste tady dnes říkal, že nejste přítelem velkých korporací ale přitom jste vedl Lucembursko, umožnil jste 240 nadnárodním společnostem, aby s vámi uzavřeli agresivní um, daňové režimy, jak se vyhnou daňové povinnosti a pokud eh, toto neznamená, že jste byli jejich přítelem, tak eh, kým už, když jste jim umožnil, aby platili jednoprocentní daň a přitom jste říkal při volební kampani, že chcete být solidární s evropskými občany. Ano, to jsou ti občané, kteří žijí za úsporných opatření, kteří trpí chudobou, nezaměstnaností. Toto vše se šíří jako morová rána po celé Evropě a vy jste nám teď ukazoval, v jakém blahobytu si žili lucemburští občané. A nevidím tady teď Francii, Německo, Itálii, jiné země, které by uzavíraly s 240 společnostmi jednoprocentní eh, daňové sazby. Toto je skutečně jenom eh, chování vaše a ono se musí změnit. Eh, vy tady říkáte, že my ostatní bychom měli něco dělat, ale kde je ta solidarita, když jste Eh, vlastně se zasadil o to, aby Řecko přistoupilo na návrh trojky, kde je solidarita, když Itálie má 55% nezaměstnanost a Lucembursko nikoliv. Kde je nějaká solidarita, když eh, vy tady říkáte, že všechny tyto režimy a dohody byly uzavřeny ve jménu Evropy. Já myslím, že se musíte obrátit sám k sobě a říci si, zda skutečně dostává, jste schopen dostat těm morálním hodnotám, pro které vaši voliči hlasovali, zda spíše nechcete naslouchat lidem, kteří říkají, že někdy je zkrátka potřeba zbavit se lidí, kteří nejsou schopni dostat evropským ideálům. Děkuji. Nyní dávám slovo poslankyně Lepen. Pane Pitelo, vy jste nezaplatitel, vy jste zapomněl v té vaší apokalyptické vizi případné nedůvěři komisi, invazi eh, podporu žáb a invazi cvrčků, kobylek na nic padají zde určité pomluvy, určité nadávky, které vlastně opravdu z vás padají, protože já opravdu nenacházím jiná slova. Francouzský slovník je bohatý, ale i nedokážu skutečně ani ten váš výstup kvalifikovat. Máme zde dodatečný důkaz na základě dokumentu, že Lucemburg organizuje obrovské daňové úniky v Evropské unii. Více, 300, více než 300 korporací podepsalo dohody, které mají velké daňové slevy, které ty eh, zisky potom byly repatriované různými finančními machinacemi v Lucembursku. Jsou to takže samozřejmě jsou to příjmy jednotlivých zemí a evropští, eh, francouzští občané se nyní dozvídají, že díky panu Junckerovi musí platit více daní kvůli těmto daňovým unikům organizovaným v Lucembursku je to vlast, není to jediná země, ale hraje ústřední úlohu v této centralizaci. Technika založená na umělé artifikaci patentů, na uh, umělými převody mezi filiálkami, vytváření národních rájů, umožňuje nadnárodním korporacím neplatit téměř žádné daně v zemi, kde se produkuje v bohatství. Může, mohli jsme lokalizovat určité uměle vytvářené aktivity v Lucembursku, eh, sazba DPH velmi užitečná pro výrobky produkované v DPH DPH, přestože tyto daně by vlastně měly být vybírány v zemi, kde se spotřebuje. To jsou skutečné daňové podvody, ke kterým dochází a opírají se opravdu eh, pravidla Evropské unie. Lucembur, pro, díky tomu Lucembursko skutečně umožňuje svým občanům velice vysokou životní úroveň, právníci jsou vynikajícím způsobem placeni. Pane Juncker, Juncker mluvil před eh, eh, francouzským senátem, Jean Eh, připomněl naše e, závazky finanční rovnováhy a odpoledne díky vlastně tady těmto lucemburským machinacím daňového tajemství se to všechno celé zřítilo. V roce 2013 byl premiérem Semorska jste plně odpovědný za tuto techniku obrovsk, v obrovském rozsahu daňových uniků. Nikdo si nemůže myslet, že se budete bojovat za to, abyste zítra eh, zničil to, co jste vytvořil. To je opravdu tak důvěryhodné, jako bychom Alka Kopenho jmenovali předsedou eh, etického výboru. Proto chceme vyslovit nedůvěru a žádáme všechny politiky, aby bojovali proti těmto skandálním eh, daňovým únikům. Víme, že nejste jediný eh, člověk, který za to odpovídá, ale jste tím frapantním příkladem. Neodpo- nezapomínejme, že EPP, socialisté, liberálové ve Francii, UMP, PPS, berou ten symbol, kterým jste se stal, to je Evropa eh, poživačnosti, cynismu, hamižnosti, která vlastně z níž mají prospěch ty největší a nejbohatší. Děkuji. Bitte sehr, Junge, Sie haben das Wort. Prosím, pane Junkere, máte slovo. Pane předsedo, já <laughs> vlastně zde odpovím tedy ze paní Le Pen, která mě opravdu pokaždé pokrývá něžnostmi, pokaždé, když si vezme slovo, tak vyjadřuje velmi něžná slova vůči mě. Ale nezávisle na tom bych chtěl odpovědět na některé věci, které zde zazněly v této rozpravě. Paní Simr, mluvíte o systému Juncker. Jakým právem to děláte. Vy, jakožto mnoho jiných kolegů, kteří jste poukázali na to, že systém, který je spojován s mým jménem, vlastně je systém, který odporuje eh, daňové legislativě vnitrostátní v celé Evropě. Takže nejmenujte mým jmén, nespojujte s mým jménem systém, ke kterému přispěly jednotlivé členské státy, který byl vlastně systematizován a který vyplývá z politiky jednotlivých členských států. Já říkám před vámi a opakuji, že komise, které mám tu čest předsedat, bude bojovat proti daňovým únikům a proti daňovým podvodům. Já jsem už před vámi řekl, před méně než 14 dny, jaké jsou nástroje, které budeme používat a rozvíjet tím způsobem, aby vlastně ten výsledek ne zdaňování už k němu nedocházelo, protože to ne, so, ne, není tedy v souladu s etickými a morálními pravidly. Požádal jsem svého kolegu pana Moskoviciho, aby, spravoval, aby připravil směrnici, který by vlastně pro 28 členských států zavedl automatický systém výměny, eh, včasné výměny údajů z daňové, v daňových záležitostech já doufám, že celá, celá, celé schromáždění podpoří tuto, tento postup. Neslyšel jsem zde ani jednoho eh, člena, který by řekl, že je proti tomuto. Takže chci věřit, že ve vašich zemích, ve vašich stranách, ve vašich vnitrostátních parlamentech budete skutečně vyvíjet obrovský vliv tak, aby 28 členských států podpořilo komisi v této cestě. Počítám s vámi v tom. Nestačí eh, mít tady nějaké patetické výzvy, patetické výkřiky, ale jde o to, aby v každé zemi skutečně bylo dosaženo širokého konsensu v této oblasti včasného, eh, včasné výměny informací v daňových záležitostech mezi jednotlivými členskými státy. V Brisbaneu v Austrálii jsem řekl, že navrhuji, aby se toto pravidlo stalo globálním pravidlem a bude tedy potřeba, abychom všichni jednali tak, aby opravdu ten konsensus byl co nejširší na základě této myšlenky. Pochopil jsem, že všechny frakce parlamentní, všichni členové tohoto schromáždění mě podporují, když jsem žádal italské předsednictví, a následující předsednictví, aby zavedli fiskální skupinu na úrovni Rady ministrů a členských států, která by dbala na striktní dodržování požadavků, která vyplývají z etického kodexu a boje proti nekalé konkurenci v oblasti daňové, které jsme zavedli roce, která v roce 2005 byla, toto bylo zamítnuto, když jsem o to žádal. A já doufám, že dnes všichni členové Evropského parlamentu řeknou, ano, je potřeba zavést skutečně tento výbor daňový, který bude dbát na dobré uplatňování těchto pravidel a bude vlastně pomáhat nápomocen radě eh, ministru financí v tom, aby se skutečně zaváděl tento systém. Já jsem pro daňovou harmonizaci, což není proti daňové soutěži, proti zdravé soutěži. A ovšem nesmí tato soutěž v daňové záležitosti být nekalá proti které ta komise, které mám tu čest předsedat, bude všemi možnými prostředky a všemi svými silami bojovat. Dnes nepochybujte o mých slovech, já zde hovořím před Evropským parlamentem. Když se zavazuji jménem této komise, že budeme dělat to, co je jednou, jeden ze základních prvků programu, o kterém jsem před vámi hovořila, na základě kterého jsem byl zvolen, tak skutečně se zavážu k jeho naplnění a doufám a myslím si, že všichni komisaři také komise, které předsedám, bude dbát na to, aby tento program byl realizován a uplatňován ve svých hlavních principech, ale i ve všech podrobnostech. To je to, k čemu jsem se zavázal. Byl jsem zvolen na základě určitého programu. Je to program investic ve výši 300 miliard, který eh, budu mít tu čest vám představit ve středu ráno. Byl jsem zvolen na základě určitých principů, které se týkají samotné podstaty evropské demokracie. Byl jsem zvolen na základě podstaty daňových pravidel, která chci zavést. A byl bych rád, kdyby všichni ti, kteří znají tento obor, a je vás mnoho, kteří byli ministry financí, poslanci, kteří byli premiéry, národními poslanci, že mě všichni podpoříte v tomto postupu. Říkám zde opravdu slavnostně, prosím, přestaňte mě obvinovat. Já jsem vlastně jsou zde někteří, kteří mě nemohou, nemají vůbec nárok obvinovat. Já to, co jsem, k eh, čemu jsem se zavázala, co jsem slíbil před tímto parlamentem, tak udělám vše pro to, abych to i zrealizoval. Děkuji, tímto ukončuji rozpravu. Hlasování bude ve čtvrtek v poledne ve 12 hodin. Děkuji. Nyní budeme pokračovat v našem programu.